Kolegové, nyní přistoupíme k hlasování. Prosím všechny, aby se usadili a připravili se na hlasování. První hlasování se týká zprávy pana